Děkuji vám. Kdo je proti? E, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo dvě. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Tři, čtyři. Kdo se zdržel? E, návrhy jsou přijaty. A teď máme před sebou také, promiňte, říká předseda, pozměňovací návrh e, o e, Evropské policejní akademii. Je tady jeden pozměňovací návrh e, ohledně podmínek uvolnění rezervních prostředků a pozměňovací návrh, který vám předkládám, je takzvaný initial wording, to znamená původní znění a ne ten pozměňovací návrh ze strany socialistů. Takže zpravodaj je pro tento původní text, kde je pro, kdo je pro initial wording? Děkuji vám. Kdo je proti? Socialistická frakce a GUE. Kdo se zdržel? Jeden, takže většina pro initial wording, takže tento text je přijat. Teď eh, se dostáváme eh, k souboru eh, těch jednotlivých připomínek k pilotním projektům a přípravným akcím. Tady dám slovo e, zpravodaji. My jsme na tom pracovali na jednání koordinátorů včera večer a zpravodaj nám řekne, jak to tedy vypadá s stavem vyjednávání, zdali můžeme e, hlasovat en bloc, či zdali je tady, jsou tady žádosti o oddělené hlasování. Takže paní zpravodajka, prosím. Děkuji, paní, pane předsedo. Je to docela velký soubor textů a pokud já vím, dostala jsem jednu žádost o oddělené hlasování a to se týká pozměňovacích návrhů spojených s Fórem občanské společnosti EU Rusko. To, zna, to je položka 1904 eh, a 06. To jsou pozměňovací návrhy 31 a 32. A oddělené hlasování se týká prvního odstavce těch poznámek a týká se to třetí věty, která zní takto. Would be organized in the fringe of the biannual EU-Russia summits. To znamená, že to proběhne paralelně s dvouletým summitem. Toto, že by te, o tom by se hlasovalo odděleně, nicméně já do, doporučuji hlasovat pro. Já děkuji, jestli tomu dobře rozumím, to je jediné oddělené hlasování, nejsou žádné jiné žádosti o oddělené hlasování. Já netlačím k oddělenému hlasování, naopak, jenom se chci ujistit, že v té rychlosti nevynecháme, neopomeneme politické zájmy některé frakce. Dobrá, tak já navrhuji, abychom nejprve hlasovali o této poznámce. To znamená, je to strana 31 e, toho sešitu, začíná to tedy na straně 31, ale vlastně tento komentář je na, hor, na začátku strany 32. Je to pilotní projekt o Fóru občanské společnosti EU-Rusko. A ta věta, která by byla předmětem samostatného odděleného hlasování, to je ta, kterou Sidonie tady citovala, eh, čili fórum bude organizováno současně s dvouletým summitem e u Rusko. Zpravoda je pro. Kdo je pro tuto větu? Kdo je pro tuto větu? Dobře, takže budeme hlasovat elektronicky, takže prosím, vydejte své hlasovací karty. Zdá se mi, že je to poměrně rovnoměrné. Takže, aha, ne, tak dobře, takže to budeme hlas, eh, počítat manuálně. Čili kdo je pro? Zvedněte prosím pořádně ruce. 21 pro. Kdo je proti? To je méně. Podstatně méně. E, vzhledem k počtu přítomných pravice se zjevně více zmobilizovaly, to 21 ku 14, levice se zřejmě méně dostavila. No prostě tak to je. Eh, eh, mobilizace vítězí co? a prezence vítězí. Někteří jsou hod pracovitější. A všechno ostatní a blok, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Dva. Zdrželi se? Nikdo se nezdržel, takže Eh, návrh byl přijat. Blahopřeji zpravodajce. Projekty to je vždy citlivá záležitost. Dobrá. Takže jsme všechno odhlasovali a zbývají ty dodatečné pozměňovací návrhy, o něž byla řeč dopoledne a, a eh, pozměňovací návrhy socialistů k novým zdrojům vlastním. Ještě nám zbývá ovšem další hlasování. Konkrétně se to týká zprávy paní Matera. To jsou čtyři zprávy, ale ty pozměňovací návrhy jsou identické jako minule. Takže máte hlasovací seznam pozměňovacích návrhů týkajících se Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. V odstavci 5 máme pozměňovací návrh číslo 1 pana Alvaro Haglunda. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Všichni kromě předkladatelů. Drželi se, návrh byl zamítnut. Takže hlasujeme o návrhu číslo 2, pan Darden a paní Grelie. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Socialisté a zelení. Kdo je proti? Většina. Velká většina. Takže návrh byl zamítnut. Eh, zdrželi se, pardon, zdrželi se? Dobrá. GUE se předtím nevyjádřila, dobrá. Nyní máme pozměňovací návrh číslo 3, pan Alvaro a Haglund, s ústním pozměňovacím návrhem, který máte tady před sebou. Tento ústní pozměňovací návrh navrhovatelům vyhovuje zpravodaje pro kde pro? Děkuji. Kdo je proti? Pan Bokros. A zdrželi se socialisté a zelení a e. Aha. Dobrá. To je téma ke myšlenky, ke kterým levice nemá slov. A závěrečné hlasování. Kdo je pro? Závěrečné hlasování. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Děkuji. Takže čtyři zprávy jsou přijaty. Blahopřeji zpravodajce. A nyní zbývají ještě převody uvolněných prostředků. Transfer d'abord de Monsieur Sourian. Uh, eh, nejprve tedy pana Suriana, jestli se nepletu, nepletu eh, návrhy pana Suriana jsme odhlasovali. Jasně, eh, to jsou to převody uvolněných prostředků související se zprávami Barbary. My bychom možná ty příslušné uvolnění prostředků mohli odhlasovat en bloc. Ano, navrhuji hlasovat en bloc a hlasovat pro. Dobře, takže hlasujeme eh, k, o uvolnění prostředků ve všech čtyřech případech. Kde je pro? Proti? Děkuji. Zdržel se? Děkuji. Takže to je logické, to jsou podobné případy, takže to máme hotové. Dále, dále číslo 28, to je převod uvolněných prostředků zpravodaj je pro. E, převod 28. Navrhujete taky 28, 52, 53 en blok odhlasovat? Všichni souhlasí, aby se hlasovalo en blok, ne? Zpravodaj, prosím co se týče 53, kdyby bylo možné, já bych navrhoval toto hlasování odložit. Dobře, takže budeme hlasovat en blok pouze o 28 a 52 a rozhodování o 53 odložíme. Pan Hartong, prosím. Bych navrhoval oddělené hlasování Eh, mezi návrhy 28 a 52. Jasně, to na to máte právo. Takže hlasujeme o číslu 28. Kdo je pro? Kdo je pro 28? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Návrh byl přijat. Nyní hlasujeme o 52. 52. Kdo je pro? Pro? Proti? Děkuji. Zdržel se? Jeden a odkládáme hlasování o 53 na pozdější zasedání. Čili tím jsme skončili s uvolněnými prostředky e, Láslo Suriana. Spravodaj tady pak není. A já jsem připraven jej zastoupit. Leda, že by tak chtěl učinit někdo jiný. Výborně. Já tady mám instrukce od pana Maniky. Děkuji. Máme tři žádosti o uvolnění prostředků týkající se ostatních institucí. První je Soudní dvůr. Jedná se o převod jednoho milionu z položky odměn do položky jiných administrativních potřeb, což odpovídá eh, do, dotaci na úředníky, které, eh, Lisabon, které soudní dvůr přijal v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Jeden. Takže tento návrh byl přijat. Potom tady máme druhou e, žádost, druhý převod, jedná se, to výbor o, jedná se o výbor regionu. Je to převod článek 47, je to jenom změna organizační struktury a to nemá vliv na rozpočet. Ono to sice vyžaduje e, jak, převod položek a zpravodaje pro, kde je pro, kde je proti jeden, zdrželi se, děkuji, takže tento návrh byl také přijat. A konečně poslední převod uvolněných prostředků se týká také e, výboru regionů. Je to převod ve prospěch e, dalšího vzdělávání, celoživotního vzdělávání členů výboru eh, úředníků výboru regionu, vzhledem k tomu, že došlo k přebytku eh, v jeslích, takže se eh, odeberou nevyčerpané prostředky z jeslí na školení rodičů, když se to prezentuje takhle, tak prostě to vypadá, jako bychom utrhávali dětem chléb od úst a dávali ho starcům. Ale <laughs> zůstane to v rodině aspoň, jak říká Juta. Ale jistě důvěřujeme výboru regionu eh, v tom, že peníze zúžitkuje správně, zpravodaj je pro, já jsem pro, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdržel se? Čili tento návrh byl také přijat. Takže tím jsme skončili s převody, eh, skončili jsme hlasování, dokončili jsme program, je poledne, pracujeme úžasnou rychlostí. Naštěstí, protože konference předsedů nám eh, vytváří přes časy zase jinde. A já připomínám, že se stejně sejdeme v rozpočtovém výboru znovu ve čtvrtek odpoledne pokud možno na žádost některých koordinátorů, a to je důležité, již ve 14 hodin. Již ve 14 hodin k hlasování. A tentokrát si prosím vás vemte svoje hlasovací karty, protože budeme hlasovat elektronicky, nebude toho mnoho, ale bude to jednodušší. Takže vemte sebou karty do té doby budeme pracovat na těch dalších pozměňovacích návrzích dnes odpoledne a jakmile budu vědět, kdy přesně se bude konat konference předsedů, tak buď konference předsedů proběhne bez pozvání zástupců rozpočtového výboru. Budou jednat o rozpočtu bez zástupců rozpočtového výboru a pak si můžeme svou práci zorganizovat, jak chceme. Byla by to situace divná, ale aspoň bychom si mohli pracovat, jak chceme. A nebo konference předsedů bude hovořit o rozpočtu spolu se zástupci rozpočtového výboru. V takovém případě potom podle toho času já navrhnu schůzi koordinátorů spíš dřív a pokud konference předsedů bude naplánovaná na 7 ráno, tak bude, konferen- tak bude schůze koordinátorů potom. Ale budeme raději, pokud by schůze konferenců koordinátorů mohla proběhnout před eh, miniplenárkou ve čtvrtek a před KOBu ve 14. Takže já vám děkuji a končím dnešní zasedání.